dnes dopoledne máme velice nabitý program, takže vás požádám, abychom mohli zahájit dnešní jednání výboru pro regionální rozvoj. Takže teď nejprve nás čeká zpráva o dvou služebních cestách výboru Regi. Jedna byla do Kluže v září a druhá byla do Sofie v říjnu. Chci se zeptat, zda jsou zde kolegové, kteří se účastnili těchto dvou misí a zda by o nich chtěli stručně pohovořit, tak třeba pane Nistrloji. Pan Nistrloji, můžu vás poprosit o stručnost. Ano, děkuji za slovo, já budu stručný. Myslím si, že to byla taková mise, která nám v určitém směru otevřela oči, v takovém dvojím směru. Ta mise byla velice dobře připravená, měli jsme k dispozici všechny informace. <clears throat> Ehm, také se tam, tém, jsme se zúčastnili, ehm, setkali jsme se s ministry a tak dále, byla to pro nás velká čest. A oni nám dokázali, že se během tohoto období u nich eh, mnoho věcí změnilo. Byli jsme otevřeně informováni o mnoha věcech, zejména v tom regionu Kluž, v, severovýchodním, v, se, v severozápadním části země. A některé věci se objasnili. Můžeme říci, že tato země má stále ještě možnosti eh, buď centralizovaně nebo decentralizovaně jít tím správným směrem, měnit mnoho věcí, také, ale bohužel jsou zde různé vnitrostátní předpisy a pravidla, která někdy brání těm eh, orgánům na nižší úrovni jednat. Takže Sice tedy to není v naší pravomoci, v pravomoci Evropské unie, ale myslím si, že by bylo dobré, kdyby třeba se mohli zamyslet nad tím příkladem Polska. Polsko uh, převedlo ta vojvodství na úroveň nad 3. Jsou tam určité správní rady, které zastupují občany a oni mohou hovořit uh, na té stejné úrovni o těch investicích a o nutných financích, na té stejné úrovni, kde už se um, tvoří rozhodování. Takže oni eh, samozřejmě by se mohli nějak dohodnout a třeba um, navštívit hlavní město a zúčastnit se těch jednání, ale oni vlastně zatím k tomu nemají pravomoce. takže je důležité, um, aby tam byla um, rovnováha těch pravidel. Pak jsme Mm, také, mm, takže vidíme, že je dost obtížné, aby oni vlastně využili to nařízení, aby využi, využívali ty možnosti. Druhá věc, kterou chci říct, ta se týká eh, to město Kluž a zástupci z té trojí šroubovice, to znamená zástupci univerzit, eh, biznesu i veřejnosti, byli schopni silně tlačit na nový na, na rozvoj v této části Rumunska. Podařilo se jim přelákat, nebo daří se jim přelákat nové firmy, například firmu Bosch, kteří tam mají část svého výzkumu. Ehm, soustředí se třeba na nová autonomní vozidla, mopedy, a já jsem tedy ani úplně všemu neporozuměl, ale týkalo se to nějakým způsobem i propojených eh, jízdních kol na kterých si tedy snad stále ještě eh, musí šlapat, ale nějak nevím, jak to bylo. Takže všechno se to týkalo takové nové agendy, nového programu. A ukázalo se, že je tam velký počet různých studentů. Um, zdá se, že by tam mohlo dojít k velkému rozvoji. Dokonce to City Cluj má možnosti ještě intenzifikovat tento um, přístup. Mohli by také založit nový kampus někde za městem, blízkosti města. Takže vidíme, že opravdu místní i regionální iniciativy mohou podněcovat k čerpání těch různých fondů a mohou vést k inovační eh, ekonomice. Také jsme eh, se dozvěděli něco o dopravě, viděli jsme nové silnice, které byly financovány z Fondu soudržnosti. Takže viděli jsme tam mnoho zajímavých věcí. Jsem velice rád, že jsem mohl se zúčastnit této mise. Zatím jsem ještě nečetl zprávu. Možná mi to uniklo. Takže to, to je tak, co jsem tak jen tak spatra tady zde mohl říct. Chtěl bych ještě všem uh, říci, že Eh, děkuji všem organizátorům. A mluvám se, já jsem teď právě přiběhl, protože v 8.30 jsem hlasoval někde jinde, takže jenom tak teď eh, jsem chtěla říci eh, pár mm, věcí, které mě tak k tomu napadly. A celkově si myslím, že to byla velice dobrá návštěva, velice dobrá mise. Děkuji nyní paní Kraju. Děkuji paní předsedající. Jenom krátce poznámku k tomu. Ta cesta byla velmi zajímavá především proto, že se nekonala jenom v jednom městě, ale v celém regionu. A my jsme eh, přišli hodně do činění i se zástupci lokální samozprávy. Já souhlasím s tím, co zde bylo řečeno, ale udělala jsem tam jednu takovou zkušenost eh, a nemohu na ní zapomenout. V Evropském parlamentu eh, pracují země, frakce, v zásadě se soustředíme na to, co máme eh, vlastně za cíl eh, a většinou to vychází dobře a někdy dobře, někdy hůře, ale v zásadě jdeme stejným směrem. V tom regionu Kluže, když eh, vlastně se setká místní vláda s ministry a s regionálními politiky, někdo z nich byl předtím premiér, a e, teď se vzájemně obvinují, kdo vlastně může za to, že to implementace neprobíhá tak, jak by měla. To tedy opravdu užitečné není a vyplývá z toho také, i když nemůžeme nikomu radit, asi by bylo docela dobré, kdyby se naučili lépe mezi sebou e, komunikovat, protože by mohli také lépe využívat ty prostředky, které my jim e, poskytujeme, které v Rumunsku bohužel jsou zpravovány eh, příliš centrálně, to všechno by lépe fungovalo s lepší komunikací. Takže možná, že by se to eh, v takové drobné poznámce toto mohlo do té zprávy nějakým způsobem dostat. Děkuji, pan van Miltenburg. Děkuji za slovo. Paní předsedkyně, já se k tomu vyjádřím pouze stručně. Nejprve bych chtěl vyjádřit poděkování sekretariátu a také panu Danielu Budovi a jeho týmu a také všem místním asistentům a také Bogdanu Hogenovi, který byl náš eh, pol, mm, poradce pro politické otázky ohledně Rumunska, protože si myslím, že všichni přispěli k tomu, že jsme měli velice zajímavý program. Pro mě to opravdu bylo takové, eh, takový program, který mi otevřel oči. Viděli jsme, jak se takové město Kluž dokázalo vyvinout také díky podpoře z evropských fondů. Na druhé straně byla trochu škoda, že paní Jufrida, která eh, má zprávu na podobné téma, se nemohla zúčastnit, protože tam jsme opravdu viděli přímo v terénu, jak je zapotřebí strukturálních reform na pracovním trhu, také, že tam musí být dobrá zpráva veřejných věcí, jak to musí fungovat a že je také důležité mít dobré prostředí pro investice o tom už hovořil i pan Lambert, že tam je ještě důležité, aby tam došlo k větší decentralizaci, aby pravomoci se dostávaly na nejnižší úrovně, protože zde vidíme stále ještě takový centralizovaný systém, který v určitých aspektech, bych řekl, je nekompetentní a v některých aspektech to má negativní dopad na investiční politiku a také na možnost čerpat evropské fondy. Ještě jednou chci říci, že to byla taková mise, která mi otevřela oči. Myslím si, že bychom se k tomu pak ještě měli nějakým způsobem navrátit. Já mm, ne, nechci říct, myslím si, že nestačí nějaké, nějaký region navštívit jednou za několik let. Eh, je dobré o tom mm, eh, nějakým způsobem to monitorovat. Také i mm, počítám s paní Krell z, eh, z SAD, že to nějak zabuduje tyto myšlenky do té její zprávy o uh, Eh, těch zaostávajících regionech. Takže děkuji a byla to velice úspěšná mise. Děkuji nyní paní Vana. Děkuji. Já také budu velice stručná. Souhlasím s předřečníky, hlavně s kolegyní Krell. Eh, mně vlastně připadlo něco, co zde nezaznělo, a to, jak velká je propast mezi těmi programy tam a mezi cíly Evropy 2020, tedy cíly, které jsme si eh, vlastně eh, stanovili. Takovým příkladem by byl masivní, byla masivní výstavba dálnic v Rumunsku a zároveň vlastně omezování železniční sítě. To si myslím, že by stálo za to ještě na toto téma vést obsahovou diskusi a je škoda, že cíle Evropy 2020 se tam nepromítají do těch programů eh, lépe. My také vlastně viděli hlavně eh, programy eh, z let 2007 až 2013, takže vlastně musím upřímně říci, že tím ta informační hodnota byla trochu nižší. A jinak, co se týče té komunikace a informací, se připojuji k předřečníkům. Pane, budu opravdu stručně. Já bych rád poděkoval všem kolegům, kteří se podíleli na této cestě. Pro nás bylo velice důležité tam jet a vyměnit si tam zkušenosti. Přineslo to vysokou přidanou hodnotu. Bylo také důležité hovořit o problémech tamnímo, tamního regionu, abychom umožnili další vývoj. Děkuji všem, kteří se rozjeli do Kluže. Děkuji. Děkuji, děkuji za tuto zpětnou vazbu. Je velice důležité, abychom se z těchto misí vždycky poučili, abychom vyvodili nějaké závěry. Ta druhá delegace navštívila Sofii, bylo to v říjnu. Chci se zeptat, zda je někdo, kdo by chtěl vysvětlit, jak vidí tuto misi, takže paní Král se hlásí. Máte slovo, prosím. Ano, děkuji. Já bych eh, co nejsrdečněji poděkovala vám, paní předsedající, že jste toto zorganizovala, že jste to umožnila. Pro mě byly eh, velice zajímavé ty nejrůznější projekty, které jsme viděli z obou podporovaných období, které jsme mohli navštívit. Eh, a také jsme vyslechli informace o tom, jak se připravuje bulharské předsednictví. Již včera jsme to slyšeli ve výboru a věřím, že bulharská vláda skutečně bude klást při svém předsednictví Eh, vysoký důraz na eh, regionální politiku a myslím, že tam budeme mít v tom předsednictví opravdu silného partnera, který nám pomůže postupovat a eh, připravovat budoucí politiku soudržností. V Sofii, v hlavním městě Bulharska, ale i v dalších městech je mnoho starých eh, budov, starých památek, které jsou významné, jsou vlastně schované a když eh, se vlastně eh, připravují nové stavební projekty, je jasné, že budou muset věc nejprve schválit eh, památkáři. Eh, v rámci omnibusu by mě zajímalo, jestli se opravdu eh, pečuje o to, když jde o archeologii, o staré památky, jestli vlastně ty náklady potom se dostanou pod 15 milionů euro. To by mě velice zajímalo, protože tam máme eh, strop pro eh, kulturní infrastrukturu v rámci omnibusu. Takže ještě jednou velice děkuji. Cesta byla eh, skvěle zorganizovaná, včetně počasí, i když bylo chladno, ale byla to pro mě velice zajímavá cesta. Děkuji. Mr. Van Miltenburg. Děkuji, pan Van Miltenburg. Děkuji paní předsedající. Plně eh, souhlasím s tím, co řekla paní Krel, jenom se chci vyjádřit eh, k tomu, tady chci poděkovat vám a sekretariátu. Plně souhlasím s paní Krel, se vším, co řekla. Eh, ještě bych řekl, že bychom mohli vypracovat zprávu specificky pro oblast dopravy pro členy výboru TRAN, protože já jsem také členem tohoto výboru a tam se intenzivně debatuje o tom, jak využít politiku soudržnosti pro eh, realizaci projektu infrastruktury a tady jsme viděli významný příklad eh, systému metra v Sofii, takže bude stát za to eh, se podělit o vše, co jsme zjistili s kolegy výboru, výboru, ve výboru TRAN a já to rád vyřídím. Děkuji. Kdybyste dovolili, i já řeknu několik slov k této cestě. Za prvé děkuji sekretariátu a děkuji všem kolegům, kteří přijeli do Bulharska a, a bylo to náročné. Během letu byla bouřka, během e, té naší návštěvy bylo opravdu chladno, ale já vám děkuji za vaši pozornou účast, soustředěnou bylo to opravdu důležité. My jsme se setkali od premiéra až eh, k zástupcům místní samozprávy s řadou eh, úředníků, kteří mají na starosti realizaci operačních eh, programů. I poslední den jsme měli velice plodnou debatu o provádění toho současného období a viděli jsme dobré příklady využívání finančních nástrojů v Bulharsku což eh, pro naši zemi je něco nového. Bylo důležité to moci ukázat a eh, vidět, jakým způsobem to akceptují poslanci parlamentu. Myslím, že obě dvě delegace byly pro náš výbor Regi velice důležité, protože tyto dvě země získávají eh, velkou podporu od politiky soudržnosti a proto je důležité vidět, jak v terénu v různých regionech politika soudržnosti i v různých členských státech funguje, i vzhledem k jejich rozdílným problémům. A já doufám, že to bude užitečné pro naši práci v budoucnu práci v oblasti politiky soudržnosti. Pakliže se nikdo další eh, nechystá hovořit, děkuji vám. Čekáme na zprávu z té bulharské cesty. Zprávu za Rumunsko již máme, že ano, máme. A teď mi dovolte učinit velice eh, krátkou přestávku na našem pořadu jednání. Bylo to rozhodnuto včera. Pan van Nistelrooy znesl otázku během schvalování pořadu jednání. Já dám slovo kolegům v Řecku, aby nám vysvětlili situaci po záplavách v Řecku. Nebudu zahajovat debatu. Ta možnost debatovat toto téma bude později během zkusky koordinátorů a budeme hovořit o možnosti vznést ústní dotaz na plenárním zasedání. Takže eh, dám slovo panu Mulisovi a paní Piraky a prosím, eh, držte se tedy eh, stručně, protože máme velice nabitý program dnes ráno. Pane předsedo, paní předsedající, děkuji, děkuji i těm všem kolegům, kteří se jednohlasně rozhodli věnovat chvíli tomuto bodu v našem výboru. Hovořím tedy jménem paní Spiraky a pana van Nistleroy. I pan van Nistleroy z EPP souhlasili. Před týdnem došlo ke strašlivé přírodní katastrofě, takové, která se děje jednou za 50 let, a ta postihla mou vlast eh, Řecko, zvláště region Atiky. Tam žijí zejména velmi chudí lidé. Eh, způsobilo to nejrůznější lidské tragédie. Prozatím jsme zaznamenali 22 úmrtí, a má to také velice negativní zdravotní implikace. Vláda eh, se snaží podpořit lidi, kteří takto utrpěli. A zavádějí se nějaká opatření na zmírnění následků té katastrofy a snažíme se také realizovat opatření proti potopě. Eh, celá řecká společnost se snaží pomoci. Já bych rád navrhl tomuto výboru, aby během schůzky koordinátorů, kterou budeme mít za chvíli, eh, aby všechny politické frakce se postavily za návrh, který vy, paní předsedající, podáte, ať už bude ve formě písemného dotazu anebo ústního dotazu, tak aby bylo možné o tomto hovořit během 29. Eh, a 30. během miniplenárky. Eh, podobně jako vůči Itálii a e, Portugalsku. Bylo by dobré vyjádřit solidaritu vůči lidu Řecka a jako Evropský parlament bychom měli požádat komisi, aby využila veškeré prostředky, které podle pravidel e, jsou k dispozici, aby evropská solidarita mohla být vyjádřena i pomocí finančních prostředků a humanitární pomoci v době e, tak obtížné, Eh, která se vyznačuje tolika lidskými tragédiemi, by bylo dobré pomoci tedy lidem Řecka, poskytnout jim praktickou pomoc eh, z Evropy. Děkuji paní předsedající, děkuji všem kolegům v tomto výboru eh, pro tak obrovskou podporu pro řecký lid. Pan Papadimulis, eh, místo předseda eh, parlamentu, již popsal situaci eh, v Řecku je opravdu obtížná. Já bych chtěla vysvětlit, že prozatím v Atice máme 22 vlastně mm, úmrtí. Ten počet ještě může vzrůst. Některé rodiny přišly o život. Eh, postihlo to i eh, podniky, ta škoda bude jen těžko vyčíslitelná, veřejné eh, sítě byly, také utrpěly, lidé tím pádem mají omezený přístup k čisté vodě a, elektři, a elektřině a postižené oblasti patří k těm nejchudším v Atice. Teď to řeknu řecky. jménem eh, strany EPP zcela podporuji váš návrh na ústní dotaz eh, během příští miniplenárky. Teď koncem listopadu a měli bychom také vyzvat komisi, aby poskytla financování tak, aby Řecko mohlo využít té obrovské vlny podpory a solidarity, která mu byla vyjádřena a zamysleme se ještě nad dalšími možnosti financování eh, pro Řecko i nad rámec Fondu Solidarity, tak jak to bylo v minulosti s Itálií. Za druhé bych ráda hovořila s kolegy o možnosti pozvat, vyzvat komisi, aby změnila pravidla Fondu Solidarity tak, aby v zemích, kde dojde k poklesu HDP, aby měli snazší přístup k tomuto fondu v případě případních katastrof. Chci ještě jednou poděkovat všem poslancům tohoto výboru i parlamentu, kteří vyjádřili solidaritu lidu Řecka. Děkuji. Já mohu tedy pouze říci, že je to eh, na eh, pořadu jednání koordinátorů, bude tam žádost o vznesení ústního dotazu během debaty na plenárním zasedání, ale musím eh, říci, že tento výbor se rozhodl a máme plné schválení plenárního zasedání, že všechny členské státy mohou také využít část strukturálních fondů pro obnovu po přírodních katastrofách. To je naše rozhodnutí a my očekáváme, že i řecká vláda využije této možnosti, která existuje pro všechny členské státy. A doufám, že se nám podaří najít řešení. A já velice cítím s lidmi Řecka i Aten a všichni tedy vám chceme vyslovit upřímnou soustrast ke ztrátám na životech a doufám, že se Řecko zpamatuje z této strašlivé tragédie. Teď tady budeme pokračovat eh, s hlasováním. omlouvám se. Další řečník bez mikrofonu. Předsedající. předsedající. Jediný rozdíl mezi vámi a kolegy, kteří si již vzali slovo, je to, že oni mě na to upozornili, požádali o toto slovo, zaslali mi písemnou žádost, prodebatovali to předem se všemi politickými frakcemi a požádali o tuto řečnickou dobu. Proto jsem si vyžádala slovo a, a Jestli mě slyšíte, dám vám slovo. Záplavy v Atice v Řecku způsobily 21 úmrtí na pobřeží zejména a také i velké škody na majetku je to vlastně, bylo to způsobeno trestným činem a ti lidé, kteří za to zodpovídají, tak to je jednak vláda, tak i místní samozpráva. Může za to řecká vláda, protože řekli, že nebudou eh, kompenzovat eh, stoprocentně lidem jejich eh, majetek, který byl um, který byl vlastně zničen při těch eh, povodních a někdy se třeba stalo, že někomu eh, to, to auto, jejich, jejich vozidlo bylo naplaveno do jejich domu. Komunisté se snaží zaručit, že budou odstraněny takové ty nespravedlivá ustanovení v eh, těch nařízeních o solidaritě a taková nespravedlivá rozhodnutí, že ti lidé nedostanou kompenzace, že to bude odstraněno z, těchto, z toho uplatňování. My jsme také, my se chceme požádat komisi v plénu a chceme se ujistit, že tam nebudou žádné problémy s tím fondem Solidarity a že je důležité, aby se to nějak vyřešilo. Dále chceme také eh, mít jistotu, že Evropský fond pro rozvoj regionu bude k dispozici i Řecku, aby se z něho mohly vyplatit kompenzace. Slyšíme mnoho slov o solidaritě, i dnes jsme si vyslechli hodně eh, proslovů, ale je důležité, aby se to projednalo na plenárce a aby došlo k nějakému rozhodnutí komunistická strana chce podpořit něco, co povede k skutečnému rozhodnutí, což pomůže opravdu těm lidem, kteří přišli o život nebo o svůj majetek. Ano, děkuji. Já ještě zopakuji, že koordinátoři tohoto výboru REGI budou dnes v rámci své schůzky koordinátorů hovořit o možnosti mít otázku k ústnímu zodpovězení a um, probrat to na plenárce. A už jsme také vyjádřili naši podporu řeckým občanům využijeme, využijeme veškeré právní možnosti, jak podpořit eh, občany Aten a občany regionů, které postihla tato přírodní pohroma. A opravdu vyjadřuji plnou podporu našim řeckým spoluobčanům. Teď budeme pokračovat s naší, s naší agendou podle pořadu jednání a budeme hlasovat. Začneme s hlasováním eh, pana Kocolínyho o v implementaci eh, Evropské makroregionální strategie. Paní Breso si chce vzít slovo. Děkuji. Já chci omluvit pana Kocolína. Má velice naléhavý eh, problém, musel odejít, ale ale každopádně chce se omluvit přes svého asistenta.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 kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Kompromis 7, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. A teď Envy 48, kdo je pro, kdo se zdržel, zamítnuto. Kompromis 8, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, A musíme hlasovat o všech dvě A tak se omlouvám, říká paní předsedkyně. Envy 48, o tom už jsme hlasovali. Envy 50, zamítnuto 52. Kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, e, zamítnuto. E, zamítnuto 56, e, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel a, a přijato Kompromis 8. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. Pokud bude přijato, tak to odpadá a jdeme na kompromis 9. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? A přijato. Teď pozměňovací návrh NV27. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? A přijato. NV37. Kdo je pro, kdo je proti,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 NV31. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. NV32. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Přijato. Kompromis 12. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 13. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A přijato. Teď NV21, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. NV22, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. NV18, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. NV25, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. NV9, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto.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 Kompromis 16, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis 17, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel a přijato. Teď pozměňovací návrh 102. Hmm, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 103. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis z eh, 18, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis 19, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Pozměňovací eh, návrh 117, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 118, kdo je pro, ústní eh, otázka, to je, pardon, ústní pozměňovací návrh. Je nějaká námitka k ústním pozměňovacímu návrhu? Ne. Takže budeme o něm hlasovat. Kde je pro? Kde je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 20. Kompromis, kdo je proti? Kdo je proti? Přijato. Kompromis 21. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 130. No, eh, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Hmm, Kompromis 22. Eh, kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Hmm, eh, přijato. Kompromis 135. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 136. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A eh, přijato. 140. A kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A přijato. 143. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel a přijata. 145, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel a zamítnuta. 147, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. A přijato. Kompromis 23, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. Kompromis 24, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel kompromis 25. Kompromis 26. Ano, jdeme přímo na kompromis 26. Přijato. Pozměňovací návrh 153, kdo je pro? Ano, s ústním pozměňovacím návrhem. Jsou k němu nějaké námitky? Takže hlasujeme společně s ústním pozměňovacím návrhem. Kde je pro? Kde je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 1 k úvodním ustanovením. Kde je pro? Kde je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 27. Kde je pro? Kde je proti? Kdo se zdržel? přijato. Kompromis 28. Kde je pro? Kde je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 29 kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A přijato. Pozměňovací návrh 12. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 13 s ústním pozměňovacím návrhem. Nějaké připomínky k tomu? Tak eh, budeme hlasovat společně s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 13. 30, pardon. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Teď eh, NV5. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Envy 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. A teď přicházíme k závěrečnému hlasování o této zprávě. Elektronicky zahajuji hlasování. Zpráva byla přijata, děkuji pane Kocolíno. Uh, the next, the next vote... Další hlasování se týká zprávy, respektive stanoviska pana Hetmana. Je to stanovisko ke zprávě o Evropském sboru Solidarity. Pane Hetmane, chcete se k tomu vyjádřit? Není tomu tak? Dobře, děkuji, takže můžeme rovnou přistoupit k hlasování. Začínáme kompromisem 15. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 16. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. Kompromis 17. Pro? Proti? Drželi se? Přijato. 98. Kdo je pro? Pozměňovací návrh 98 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 18, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 102, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 103, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 104. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Myslím si, že je to zamítnuté, ale můžeme to ověřit. Ověřujeme hlasování elektronicky. Zahajuji hlasování od 104. Končím hlasování. A je to zamítnuto. 105. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 19. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 108. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 109. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis 20. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 114. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Zamítnuto. Kompromis 21. Pro? Proti? Drželi se. Přijato. Kompromis 22. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Přijato. 125. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. 126 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 23, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 24 pro, proti, zdrželi se, přijato. 135, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 136 pro, proti, zdrželi se, přijato. 137 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 25, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 141, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 26, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. 144. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Ověříme to, prosím. 144. Sahajuji hlasování elektronicky. Končím hlasování. Přijato. 145. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 146. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Chcete to ověřit? Ověřujeme 146 elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to zamítnuto. 147. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. 149. Pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. 148. Kdo je pro? Ten, ne, ten odpadá. Ehm, respektive ne, takže 48 hlasujeme. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 150. Kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 151 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 152 pro, proti, zdrželi se, přijato.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 Přijato. 12. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Myslím, že je to přijato. Chcete to ověřit? Elektronická kontrola 12. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. O jeden hlas. 162. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 13 pro, proti, zdrželi se, přijato. 163. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 164 byla stažená. Takže pokračujeme kompromisem 28. Kdo je pro? Proti? Držel se někdo? Ověříme kompromis 28. Elektronické hlasování je zahájeno. Hlasování je ještě ne. Hlasování je skončeno. Ne? Ne, ne, my jsme, my jsme to nějak přerušili, takže začneme znovu to hlasování. Protože tam byla nějaká technická chyba. Takže ještě jednou. Kompromis 28 hlasujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pokud je to zamítnuto, tak budeme hlasovat o dvou návrzích na odstranění textu. 165. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 166. 166. Tady vlastně o tom nebudeme hlasovat. Takže 14. Kdo je pro? 14. 14. Budeme, nebyl schválen kompromis a proto musíme hlasovat jednotlivě o těch částech. Takže pozměňovací návrh 14. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. Chcete to ověřit? Ověřujeme čtrnáctku elektronickým hlasováním. Končím hlasování. Přijato. 167. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 168. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Myslím si, že je to zamítnuté. Kompromis 29. Chcete ještě ověřit 168? Elektronické hlasování o 168. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. O jeden hlas schváleno. Kompromis 29. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 171. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 172. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 173. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Ten další odpadá.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 Přijato. Kompromis 30. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 184. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Chcete to ověřit? Takže ověřujeme 184. Elektronicky zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 31. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 32. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 190 pro, proti, zdrželi se. Myslím, že je to zamítnuté. 191 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 192 pro, proti, zdrželi se, přijato. 193 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 194 pro, proti, zdrželi se, přijato. 195 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 196 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 197 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 198 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 199, to je identický. 190 se 198, takže 200 a 200 odpadá, nebo ne. Tak 200. 200, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 201 pro, proti, zdrželi se.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 Přijato. 208 pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis 37 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 17. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Prosím, zvedejte ruce. Kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Chcete to ověřit? Elektronické ověření sedmnáctky. Zahajuji hlasování. Bez mikrofonu, bohužel. Někdo eh, žádá o ověření. No, teď eh, požádala o ověření, ale ne poslanec, ale poradce a není to poprvé, takže já doufám, že to bylo naposled, kdy nějaký poradce žádal o ověření. Poslanci samozřejmě mohou požádat, ale vy ne. E, ano, máte pravdu. Pokud o ověření žádají členové výboru REGI, tak to akceptuji, ale ne tedy, pokud o to žádají poradci a poprosím poradce, aby um, se nevyjadřovali. A mm, tedy mrzí mě, že slyším, že k tomu došlo. Dobře, takže teď ještě elektronicky ověříme sedmnáctku, protože o to žádal jeden poslanec a EPP. Elektronicky hlasujeme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 210. Kdo je pro? Zamítnuto. 211. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 212. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 33. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 217. Pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. 218 pro, proti, zdrželi se, přijato. 219 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 34 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 221 pro, proti, zdrželi se, přijato. 222 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 35. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 224 pro, proti, zdrželi se, přijato. 225 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 226 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 227 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 228 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 229 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 230, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 231 pro, proti, zdrželi se. Přijato žádosti o ověření. Dobře. Ověřujeme 231. Elektronické hlasování, které tímto zahajuji. 231. Hlasujte. Končím hlasování. Zamítnuto. Děkuji. 232. Kdo je pro? Žádost bez mikrofonu. Eh, žádost o, aby byly ukázány výsledky toho hlasování. Šest hlasovalo pro, 30 hlasovalo proti, nikdo se nezdržel. Mm, omlouvám se, asi to bylo příliš rychlé, protože se snažím, abychom dodrželi čas. 232. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 233 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 234 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 235 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 236 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 237 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 238 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 239 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 240, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Recitali 20, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 21 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Chcete ověřit 20? jedničku, tam to bylo jasné. Dobře, takže ale ověřujeme 21, zahajuji hlasování, končím hlasování. Vidíte výsledky? Děkuji. Kompromis 1. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato.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 45. 45, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 7, pro, proti, zdrželi se, přijato. 51, pozměňovací návrh 51 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 8 pro, proti, kdo se zdržel, přijato. 54 kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 55. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 56. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 9. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 59. Pro? Proti? Zdrželi se? Myslím, že je to zamítnuté. Chcete to ověřit? Ověřujeme 59 elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 10. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 65. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. Žádáte o ověření. Ověřujeme 65. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Omlouvám se, tak to byla moje chyba, říká paní předsedkyně. 30. Kompromis 13. Kdo je pro? Ne, ne, ne. Ozývá se z pléna. Ještě jsme přeskočili kompromis 12. Omlouvám se, říká paní předsedkyně. Kompromis 12. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Teď kompromis 13. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 36. Je to tak? Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 71. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. 72. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 73. Kdo je pro? Ehm, ještě zde byla žádost o dílčí hlasování, takže 73 první část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 73 druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se, myslím, že je to přijato. Chcete to ověřit? Ověřujeme druhou část pozměňovacího návrhu 73, elektronicky zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. to. 74. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 75. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 76. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 14. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 80 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 81 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 82 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 83. Kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato, 84 pro, proti, zdrželi se přijato, 85 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 86 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 87 pro, proti, zdrželi se přijato a teď přistoupíme k závěrečnému hlasování, které tímto zahajuji. hlasování tímto končím. Toto stanovisko bylo schváleno. As we are late. Máme spoždění vzhledem k uh, odkladu uh, hned po ránu a měli jsme problém s slyšením a uh, bude tady ještě uh, slyšení s komisařem Ettingerem, takže já bych uh, teď navrhl, abychom uh, pozvali komisaře Ettingera a hned potom bychom odhlasovali stanovisko pro paní Maletiš. Je to v pořádku pro všechny? Ano, děkuji vám. Takže teď pozveme komisaře Tingera. Hm. Dear colleagues. Vážení kolegové, dovolte, abych vám eh, představila a jménem celého výboru eh, pro regionální rozvoj eh, přivítala komisaře Ettingera na našem zasedání. Já bych ráda teď požádala o klid. Já vás poprosím, abyste se bavili mimo tento zasedací sál. Děkuji vám. Bylo velice důležité eh, pro nás se setkat eh, s komisařem Ettingerem, protože chceme eh, jednat o budoucnosti s politiky soudržnosti harmonogram pro finanční rámec v Evropském parlamentu. Bavili jsme se o eh, spoustu eh, rozpočtových věcech eh, v Evropské unii a bylo důležité tedy pozvat pana komisaře, takže děkuji vám mnohokrát za to, že nám svůj čas a těšíme se na vaši prezentaci. Já vím, že jste velice zaneprázdněný a pokusíme se to tady vyřídit velice rychle. Máte slovo, pane komisaři. Vážená paní předsedkyně. Vážené dámy a pánové, eh, poslanci, eh, dámy a pánové, děkuji vám za příležitost eh, s vámi tady na odborném výboru probrat další rozvoj evropských financí a naší rozpočtovou strategii. a toto eh, velice eh, zajímá. A nejenom jednorázově a krátce, ale eh, v nadcházejících měsících bych byl rád, kdybychom se vícekrát setkali k politice soudržnosti v nadcházejícím desetiletí. To také nabízím jednotlivým frakcím nezávisle na tomto. Takže na jednu stranu rozpočet 2018 v sobotu ráno kolem 4 hodin e, jsme s rozpočtovým výborem a radou toto odsouhlasili. E, dali jsme pozor na to, aby v příštím roce na platby byl dostatečný prostor, tak abychom všechny závazky, které máme v e, sektoru soudržnosti, mohli také vyrovnat. Bez ohledu na to máme problém rozpočet a rozpočtový rámec 2014 až 2020 eh, přicházejí příliš pozdě, eh, příliš eh, pozdě byly rozhodnuty 2013 v prosinci. A proto se ten rozvoj rozjel velice pomalu. Eh, máme eh, velké eh, průtahy v narokování prostředků a proto v roce 2017 máme víc miliard, které v tomto roce nepotřebujeme na platby a museli jsme vrátit. O to je důležitější navýšení pro příští rok. Děláme všechno proto, aby ten vývoj, který jsme zažili v letech 2013 až 2015, tom rozpočtovém eh, rámci 2020 až 2021 a už se srovnatelně neopakoval. Bohužel existuje nebezpečí, eh, že eh, tady naopak bude ta vlna ještě větší. V tuto chvíli zpracováme rozpočtový rámec pro období po letech 2024. Znáte náš dokument, ve kterém jsme se zamysleli nad nejrůznějšími otázkami, jaké jsou tam problémy eh, pro eh, ten rozpočtový rámec. V příštím eh, desetiletí máme dvě mezery, které stojí za, zmínu, za, změn, za zmínku. Za prvé mezera v příjmech. Britové odcházejí, budeme mít přechodovou fázi a strukturálně nám bude chybět 10, 12 až 14 miliard eur. Máme tady také eh, výdajovou mezeru, eh, protože i ve vaší cíné sněmovně se intenzivně eh, jedná o nových výdajích, které buď vůbec nebo alespoň ne v takovém rozměru byly k dispozici, když jsme v roce 2011 až 2013 Eh, jednali o struktuře eh, víceletého eh, rámce výdaje na uprchlíky a migraci, ochrana a hranic, kontrola hranic, posílená evropská úloha a například rozvojová pomoc nebo pomoc uprchlíkům v Turecku. A potom je tady téma eh, výzkumu eh, obraného obrany. Když si eh, vš... když budeme chtít pokrýt tyhle dvě mezery, budeme potřebovat strategii a budeme potřebovat k tomu ofenzivní jednání. Samozřejmě, jak zavřeme mezeru po Brexitu 50% Eh, úsporami a přerozděleními ve stávající eh, struktuře rozpočtu a 50% eh, čerstvých prostředků. Ten, a to druhá mezera na ty nové výdaje, tady ulevujeme členským státům, takže tady navrhuji, aby alespoň 80% nezbytných výdajů bylo pokryto novými příjmy, či čestými penězi a maximálně 20% prostřednictvím přerozdělením. V tuto eh, chvíli absolvujeme eh, eh, rozsáhlá a rozsáhlé přeskumy výdajů. Přehodnocujeme programy, zjišťujeme, kde lze připustit úspory, kde můžeme, kde můžeme zjednodušit příslušná pravidla, kde můžeme spojit programy které eh, nevznikly úplně koherentně v posledních letech a to jsou přípravné práce pro eh, návrh komise, eh, který obdrží vaše ctěna sněmovna v květnu příštího roku. Já jsem velice přesvědčen o politice soudržnosti. A proto, aniž bych chtěl předjímat eh, výsledek eh, toho úvahového procesu, my jsme už eh, si nakreslili různé scénáře. Já si myslím, že politika souřižnosti v nadcházejícím desetiletí celém bude zahrávat důležitou úlohu v evropské rozpočtové politice i regionální politice. Musí toto činit. Neboť činíme pokrok. Teď ji přerušit by znamenalo spochybnit všechny pokroky z minulosti. Já nevím, jestli v roce 2050 eh, budeme ještě potřebovat politiku soudržnosti, ale vím následující. říkáme to eh, zkušenost eh, od nás z domova. Začali jsme v roce 1990 s národní strategií soudržnosti v Německu. Vý, budování východa, východu a, a cílně jsme eh, ty regiony eh, podporovali, které přišly v roce 90 do Spojeného Německa a máme s tím úspěchy ty eh, slíbené rozkvetlé krajiny, které sliboval tehdejší kancler Helmut Kohl. Přijdou ještě později, ale v Dražďanech, hale postupy mi zhořelci. Já jsem velice Mm, ohromen zhořelcem. Eh, to je pro mě evropské město. Na východě eh, v Saska eh, na Nise. To byla, tam, tamní hranice byla hranice studen, studené války. A teď se podívejte na nové členské státy. I ty od roku 1990 se vydali novou cestou. Stále nezávislej na Moskvě, ale 13 let nebyli v Evropské unie. unii. A teď jsou 13 let v Evropské unii. To znamená, že eh, eh, východní zhořelec, který je v Polsku, eh, žil 13 let bez politiky soudržnosti a teď 13 let je pokryt po programy s soudržnosti. Potřebujeme dalších 13 nebo 20 let tam. Proto já jsem pro silnou část rozpočtu pro politiku soudržnosti. Nicméně, eh, každopádně se neobejdeme bez eh, škrtů. Kdo eh, žádá nebo kdo slibuje číselné navýšení politiky soudržnosti, nebude to moc dodržet. Tady jde o drobné opodstatnitelné škrty, které neohrozí politiku soudržnosti elementárně, nepoškodí. Budete vědět, že na radě, na zasedání Evropské rady se eh, tvrdě eh, eh, debata o budoucnosti finanční Evropské unie. A je několik členských států, jejich 6-8, které chtějí zavázat komisi, aby náš příští rozpočtový rámec u příjmu zůstal maximálně u jednoho procenta hrubého národního příjmu. A já říkám, že s jedním procentem otevřeně budeme mít eh, rozpočet, který nebude schopen naplnit evropské úlohy, nebude je schopen profinancovat. A já bych rád poprosil kolegy, eh, pokuste se, eh, když byste měli, když jste z těch zemí, které by byly pro to krácení, přesvědčit vaše národní parlamenty, že tady potřebujeme více než 1% pokud eh, máme eh, financovat nové úkoly se stávajícími výdaji a nemáme eh, mm, nějak poškodit ty stávající úlohy, tak to je třeba. Pro mě bylo nejhorší, kdyby migrace a obrana se financovaly na konto v koheze. To by znamenalo rozdělení Evropské unie, rozštěpení protože eh, uprchlíci eh, jsou eh, především v zemích, které mají na výdaje Švédsko, Německo, Nizozemsko, Rakousko. Proto, abychom sladili tento rozpor, potřebujeme více než 1%, o něco více. Potom jsou tady scénáře, které si musíme položit na stůl. Co, abych se musel odpověděli, eh, co se stane, když se eh, politika soudržnost eh, se škrtá o 30%, nebudou nezbytné. 10%, 12% zvládneme. V tuto chvíli mám taky na mysli ten předběžný názor, že politika soudržnosti je nabídka, nebo by měla být, by měla zůstat k dispozici pro všechny členské státy. Protože eh, pokud eh, bychom eh, se věnovali jenom těm méně rozvinutým regionům, potom se snižuje ta přijatelnost pro členské státy a regiony, které se na tom nemůžou zúčastnit na nulu a to poškodí celkovou myšlenku soudržnosti. Já, pro mě je rozhodující bod předná hodnota. Společně s vámi, a vy máte více zkušeností než já, hledám přidanou hodnotu evropské politiky soudržnosti, která v regionech a mezi regionech eh, mm, se odehrává, tak pro ní potřebuji najít eh, doklady, důkazy. U přeshraničních projektů nemáme problém. U infrastrukturních projektů Eh, které se dotýkají 3, 4, 5, 6 členských států, tam nemáme problém. U Connecting Europe nemáme problém. A kladu si následující otázku. Provokativní. Když eh, hovoříme například o politice eh, soudržnosti v Bulharsku a vybudujeme tam koleje eh, pro eh, eh, lokální dopravu z, ze Sofie do sousedních regionů, okolních regionů. Je to přidaná hodnota? Někdo může říct, to si zvládne po obrázku zaplatit samo. No, je to pravda a není pravda. Čistě právně, ano, může se zaplatit samo. Čistě rozpočtově to prostě nezvládne. A proto se veřejně přiznávám k chytré transferové unii. Ten eh, eh, pojem je velmi eh, nebezpečný, zejména v zemi, odkud pocházím. Jelikož HDP na hlavu je v průměrně v EU 30 tisíc eur, tak si uvědomuje, že v Lucembursku je to 90, v Rakousku, Francii a Německu je to 42-45 tisíc eur v Bulharsku je to 6500. 6500 a 90 tisíc. Trvalé eh, tohle rozštěpuje eh, Evropskou unii. Eh, nabourává to evropskou myšlenku solidarity. Proto musíme ten odstup zmenšit, ale ne tím, že Lucembursko klesne dolů, ale na Bulharsko eh, půjde nahoru. A to se daří. Známe eh, spoustu členských eh, států. Rumunsko, Litvu, Estonsko, Litvu, Lotyšsko, pardon. Ty za těch 13 let v Evropské unii prostřednictvím podpory ze soudržnosti a dalšími instrumenty značně posílili svou hospodářskou konkurenceschopnost zvýšily HDP na hlavu a, a je třeba a v nadcházejícím desetiletí pokračovat v tomto procesu, alespoň v nadcházejícím desetiletí. A proto eh, Bulharsko potřebuje eh, politiky, tedy eh, prostředky z, z, z Fondu soudržnosti a to na projekty, které jsou jenom v té zemi. Já si myslím, že touto společnou eh, strategií od května příštího roku eh, přesvědčíme členské státy v, na radě k tomu, aby nám dali eh, prostředky, abychom mohli dosáhnout přidané hodnoty jenom za to, když chceme investovat efektivně na evropské úrovni, jenom na to. Poslední věc. Pokud budeme dělat to, co do posud, tak rozpočtový rámec eh, se eh, rozhodneme eh, o rozsahu víceletého finančního rámce až v prosinci 2020. To by bylo příliš pozdě. Zase rok 2021 byl další ztracený rok, protože potom s, ty programy budou trvat další rok a to, to si nemůžeme dovolit. My se musíme poučit z chyb minulosti. Existuje jenom jeden eh, jediný harmonogram a sice, že komise už v květnu příštího roku eh, při zohlednění Brexitu a, a, a eh, proces zohlednění eh, procesu Bílé knihy už eh, předloží svůj eh, návrh MF a vy na tom začnete okamžitě pracovat. Rada je k tomu připravena. Hovořil jsem s bulharským, rakouským i rumunským předsednictvím, s nimi v úzkém kontaktu a před květem 2019, po roce jednání, už budeme mít finanční rámec pro nadcházející desetiletí. Tady by měli potom všichni účastníci eh, jasnost, eh, vědci, vysoké školy, obce, eh, regiony, ti, kteří působí na pracovním trhu, náš průmysl. Bylo by to grandiozní znamení správné, veřejné, správné zprávy veřejných prostředků. Britové nás odpouštějí a zároveň u eh, složitého tématu, u kterého eh, nutně musí nastat eh, sporné debaty, bychom si už vytvořili dobrý odrazový můstek pro další mm, debatu. Já jsem teď k dispozici až do 10.50, protože pak musím jít, protože pak předsedám v Berlamontu nějakému dalšímu zasedání. Ale kolegyně Tyson a Krecu jsou odbornice na kohezi a na přednou hodnotu. To oni stělesňují lépe než kdokoliv jiný. Takže proto jim je velice důležité to, jak se k tomu postavíte i vy. Děkuji. Máte tady veškeré informace. A víte, že dnes máme velice plný program. Já teď dám slovo koordinátorům za politické frakce. A to velice stručně. Minuta. Aby pan Ettinger měl také příležitost odpovědět. E, děkuji e, za EPP. Využiji této chvíle a beru vaši informaci jako náš plán práce. To znamená, že od teď musíme využívat naši práci a všechny příležitosti jako parlament se věnovat konkrétně tomu, co potřebujete. máme ten pětibodový scénář, to, co jste ovšem řekl dnes, je mnohem konkrétnější a potvrzuje to politiku soudržnosti pro celou EU a i zde se nabízejí otázky o přidané hodnotě a o dalších přípravách. My už jsme nabídli eh, pro rozhodování v plenárním zasedání v nadcházejícím období různé eh, stavební bloky a včera jsme eh, od paní Dambeské z komise slyšeli, že se již pracuje na účinnější, jednodušší a zkontrolované vlastně pracovní náplni, co bude potřeba v dalším eh, období, tak abychom to také mohli rozpracovávat v tomto výboru. Takže eh, když budete mít možnost v květnu sem přijít s tím eh, rámcem, budeme moci pokračovat velice rychle. Vnímám to pozitivně, protože jsem tento týden slyšel komisi, která eh, řekla, že toto připravuje článek po článku a i eh, Rada pro obecné záležitosti minulý týden odsouhlasila text, který byl předpřipraven za malckého předsednictví a eh, stojí tam úplně totéž, co vy jste, pane komisaři, dnes řekl o potvrzení politiky soudržnosti. A neznamená to, že nezbývají ještě nevyřešené body, ale a víme, že nesmíme opakovat staré chyby, ale je potřeba se zaměřovat na to nejdůležitější, co se týče struktury eh, víceletého finančního plánu. Máme zde Jana Olbrichta, sedí zde eh, vysloveně po levici, ale eh, myslí rozumně. Máme zde lidi, kteří dokáží pracovat rychle. Děkuji paní Grell, Grell za socialisté demokraty. Děkuji paní eh, předsedající, pane komisaři, s velikou radostí jsem vyslechla váš projev, protože eh, zásadně ji mohu podpořit. Doufám, že se vám všechno podaří, eh, zvlášť v naší vlasti, abychom dali k dispozici více než 1% pro evropský rozpočet, protože E, i když by mělo dojít jenom k 15% snížení v politice soudržnosti, tak je už velice pochybné, jestli by bylo možné podpořit všechny regiony a my máme skutečný zájem, a to z dobrých důvodů, aby se mohly účastnit všechny regiony, a to jste sám zdůvodnil. E, pro mě z toho vyplývá jedna otázka, možná protože jsem e, dlouho pracovala ve výboru pro rozpočtu vy jste, se neho, vy jste se nezmínil o možném novém systému vlastních prostředků. Eh, nebylo, nebyl by to možný způsob získat prostředky pro evropský rozpočet. Eh, výbor REGI je velice připraven pilně pracovat na tom, aby i my jsme eh, plán práce stihli taky, aby ten první trialog se dal vést před květnem 2019 a aby potom eh, ta plán z, eh, z politiky soudržnosti byl předložen ještě před červnem. Děkuji. A dále pan van Miltenborg. Děkuji, eh, paní předsedající, a vítám vás zde, pane komisaři. Budu ale pokračovat anglicky. Vy jste zcela jasně řekl, že bychom měli zvládnout více za méně peněz, což je náročné. Z toho vyplývají některé body i otázky. Za prvé, zajímalo by mě, jak se postavíte eh, k pomysleři Nelatisemu. Eh, hovoříme-li o potřebě strukturovaných eh, reform a jejich propojení na evropský semestr a nakládání prostředků a změny Eh, klimatu, to je makroekonomická eh, kondicionalita, ale hovoříte i o kondicionalitě mezi eh, vládou práva a vynakládání prostředků na politiku soudržnosti. Moje otázka. Pracujete na těchto myšlenkách? A druhá otázka. Co více využívat finanční nástroje. Co si o tom myslíte? Mohli bychom zvládnout více vlastně s méně prostředky, kdyby by to byly revolvingové eh, fondy. A konečně eh, vyjádřil jste řadu eh, výroků. Pane, pan Juncker řekl, že se jedná o politickou komisi. Mohli bychom tady propojit ten víceletý finanční plán dva, třeba až dvakrát, třeba na strategii 20 let až do roku 2030 Zatím se mlčí o přípravě této strategie a poslední otázka, co mainstreaming finančních prostředků, co třeba propojit fond eh, pro eh, přizpůsobování se globalizace eh, ještě s, ES, e s ESIF. Děkuji. Děkuji. To byl koordinátor za ALDE a nyní pan Oberže za GUE. Děkuji. Děkuji, paní předsedající, pane komisaři. S velikou radostí jsem vás slyšel hovořit ve prospěch eh, politiky soudržnosti. Zdá se, že eh, máme stejné závazky, jak vyplynulo z projevu předsedy Junckera, eh, co se týče také konference předsedů nejvzdálenějších regionů. Také mě ujistila slova předsedy Junckera, že co se týče toho, jak se vyjádřil náš prezident Eh, pan Macron. A myslím, že eh, parlament a komise by měli eh, spolupracovat tak, abychom rovnováhu tedy dostali tím, tím správným směrem, nebo jaksi poměr sil. A vaše výzva znamená, že nebudu muset mluvit déle, mám pro vás jenom jednu otázku. Dopad Brexitu. Nemyslíte, že se trochu přeceňuje? Znamená to, že Britové přijdou o eh, eh, rabat, eh, takže naše naše rozvaha nebude vypadat tak tragicky. A zatímco rada se tváří, že je potřeba vytvořit orgán pro řešení krizí podle, v souladu tedy s tím, co říká prezident Francie, vyzýváme Unii, aby dělala stále více, ale někdy, aby stál, dělala stále více i v oblastech, do kterých by se plést neměla. obětujeme to, co je samým jádrem eh, eh, zakládacích smluv. Článek 174 o ekonomické a sociální soudržnosti je zatlačován do pozadí. To je volba, která před námi stojí. Chci se tedy zeptat, jak eh, tedy vybřednout z těchto rozporů. A jak právě řekla Konstanc Krél, nejlepší cestou, jak to provést udržitelně, je získat vlastní zdroje tak, abychom mohli eh, tedy pokrýt eh, priority eh, a i náhle záležitosti. Pan Rope, jednu minutu. Děkuji. Děkuji. Paní předsedaj, <clears throat> předsedající, pane komisaři, děkuji za to, že jste mezi nás přišel, že jste se s námi podělil o myšlenky a o přístup k méně rozvinutým zemím. Navštívil jste nedávno Litvu a vedli jsme velice zajímavou debatu. Já se domnívám, že je třeba zajistit, aby prostředky byly k dispozici pro různé projekty, ale jde především o čas. Eh, o čas. V roce 2019 budou evropské volby, bude nový parlament, nová komise a Některé záležitosti se budou muset odložit až do roku 2021 nebo 2022. Teď se píše rok 2017 a teď teprve začínáme využívat peníze z tohoto období a to bude mít dopad i na méně rozvinuté státy Evropské unie, protože evropské financování představuje lvý podíl na investicích těchto zemích. Chci se vás tedy zeptat, na jadernou elektrárnu Digdalína. vyřeší ten problém? Eh, děkuji, pane předsedo, eh, říká paní Damato. Děkuji, pane předsedo. Je, jsou zde tři nebo pět oblastí, které budou eh, seškrta, seškrtány v rámci CEP strukturálně, hovoříme o tom, že strukturální fondy potřebují více peněz, že potřebujeme také určité dobré pobídky na čerpání a také jsme hovořili o speciálních fondech. Můžeme zlepšit kohezi, ale nemůžeme to úplně všechno obrátit vzhůru nohama, protože některé země zkrátka potřebují investice. A z toho, co jsem pochopila, tak říkáte, že to tedy teď nebudou příliš dobré časy pro mm, soudržnost. Musíme to zlepšit, ale zároveň tedy nemáme očekávat příliš mnoho. Ehm, naše frakce vítá to, ten způsob zprávy komise. Nesmíme určitě zapomínat na územní soudržnost, to je takové téma, které bychom neměli pustit ze zřetele. Měli bychom nadále jednat takovým způsobem, abychom zapojovali členské státy i regiony. Také zde máme článek 23, makrokondicionalitu, a to můžeme změnit, pokud budeme chtít. Doufejme, že struktura strukturální fondy nebudou financovány na úkor politiky soudržnosti. A také je důležité, aby ty méně rozvinuté země měly nadále finance z Evropské unie. A ještě chci říct něco k Fondu Solidarity. To, to máme z určité možnosti. Byli jsme teď svědky různých tragických událostí v jednotlivých členských státech. Bylo by možné zlepšit financování nebo alespoň umožnit rychlejší čerpání? těchto prostředků a také zvýšit i ty skutečné částky, které jsou pak vypláceny. Děkuji. Nyní ještě další dva. Paní Maletič, prosím pouze jednu minutu a druhý mluvčí také pouze jednu minutu. Děkuji. E, máme, velik, máme velké štěstí, že právě vy jste e, komisařem pro rozpočet, když tak do, protože tak dobře chápete politiku soudržnosti. Ehm, Vaš, váš projev byl poměrně pozitivní ohledně politiky soudržnosti, ale říkal jste, že bude nutné počítat s určitým snížením a že myslím si, že záleží právě na tom, co jste říkal, potřebujeme silnější politiku soudržnosti, nikoli menší a nesmíme také dovolit to, aby se rozpočet nějakým způsobem tříštil v rámci evropského rozpočtu je eurozóna, pak je tam také určitý pilíř, který se soustředí na strukturální reformy, ale tím by se to všechno roztříštilo, ten rozpočet, protože stejné priority by se financovaly z různých, z odlišných linií rozpočtových. Takže myslím si, že bez toho bychom nemohli mít silnou politiku soudržnosti. Děkuji ještě pan Farimont. Děkuji, eh, paní předsedající, pane komisaři. Velice se mi líbilo, jak jasně jste hovořil. Vždy eh, jasně hovoříte o politice soudržnosti velice zřetelně. To bych si opravdu přál i od jiných eh, vysoce postavených eh, politiků, takovou jasnost. Mám otázky k vašemu hodnocení. Řekl jste, že máme dvě takové mezery, tedy mezi 10 a 14 miliardy, 15 z toho je potřeba eh, ušetřit, takže polovinu z toho je potřeba uspořit eh, v regionální politice, to znamená 2,5 až 3,5 miliardu. A pak jste řekl, že máme i mezeru eh, ve výdajích, máme nové politiky, které je třeba, které je třeba financovat a řekl jste, že tam je 20 potřeba uspořit, ale kolik to tedy bude, z čeho, jaká čísla tedy, z čeho je potřeba tam vycházet? z čeho se to bude počítat. Děkuji. To jsou tedy, pane komisaři, naše otázky. Vidím, že eh, jste pochopil, že se musíme eh, sejít ještě znovu. Doufám, že se to podaří brzy v lednu v únoru, ale teď máte slovo, abyste laskavě tedy eh, odpověděl na otázky. Jsem si jist, paní předsedající, že v únoru si můžeme ještě konkrétněji popovídat o těch otázkách protože budu muset e, poskytnout fundovanou odpověď. A závisí také na pokroku práce v komisi e, ve spolupráci s členskými státy a s různými zúčastněnými subjekty. A e, systém vlastních prostředků znáte zprávu Monty. My bychom chtěli získat příjmy, dosáhnout diverzifikace, kde bychom získali nové vlastně, vlastní zdroje 1, 2 či 3 a mohlo by jít i o velice chytrou myšlenku říci, že akceptujeme 1% eh, z, z, zhruba, domácího, zhruba národního důchodu a eh, vlastních prostředků z národních prostředků, kdyby členské státy nad rámec toho vlastně dali k dispozici eh, dva nové zdroje, třeba EETS nebo Eh, daň z emisí nebo eh, daň z finančních transakcí, aby toto plynulo přímo do našeho rozpočtu. Tím by eh, mohli argumentovat členské státy vůči svým parlamentu, že je nepotřeba nevydávat více z národního prostředku, ale těmito doplňujícími vlastními prostředky bychom mohli financovat naše úkoly. Je jasné, že ten Eh, když ten časový rámec, o kterém jsem hovořil, jestli má klapnout, tak také musíme mít prováděcí, prováděcí zákony, právní rámec pro soudržnost. Eh, to je potřeba schválit několik eh, týdnů po tom návrhu, aby byl tedy tři čtvrtě roku se o tom poradit a pak to rozhodnout. Kondicionalita, ta se týká řady otázek Přejeme si, aby evropský semestru, semestr a specifická doporučení pro různé země, někdy i specifická doporučení eh, pro různé regiony, regiony získ, vlastně získali informace o tom, které eh, co bude potřeba odvolat, co bude potřeba zrušit eh, z eh, politiky eh, soudržnosti. Zdálo by se, že by to bylo potřeba udělat, ale není to tak, není to jednoduché pro e, politiku soudržnosti potřebujeme e, jasnou situaci na několik e, let napřed, protože ta realizace těch, těch projektů někdy trvá pět a více let. Z toho také vyplývá otázka právě, právního státu, vlády práva a kondicionality. Když třeba nám nějaký stát dělá starosti, co se týče nezávislosti soudů, smíme spochybňovat prostředky pro tento stát, a nebo obráceně tam, kde eh, třeba jsou nějaké eh, pokroky, co se týče eh, plnění kondicionality v oblasti vlády práva, máme třeba se stavět pozitivněji a navýšit prostředky na politiky soudržnosti o 10 pro takový stát, tak aby třeba ten aby bylo možné, eh, aby si státy eh, nárokovaly jenom 90% z politiky soudržnosti a 10% zbylo jako motivační prostředky pro plnění politiky soudržnosti a další. Hlavní problém je jednohlasnost. Co se týče, co se týče eh, pro středků rozpočtu potřebuju Eh, potřebuji většinu v parlamentu a většinu v radě. Co se týče víceletého prostředku, potřebuji eh, jednohlasný, jednohlasný souhlas 27 členských států, 27 ministrů financí, eh, zahraničí a vlastně i premiérů. A plus ještě souhlas národních parlamentů, které se za to postaví. Mohu vám říci, že některé národní parlamenty jsou si vědomy Eh, významu evropské politiky soudržnosti, jiné eh, se o to starají trochu méně a mají eh, jediný cíl platit méně než 1%, lepší vynakládání prostředků. Já ten pojem lepší vynakládání prostředků, better spending, nemám rád. To je vždycky možné i při nákupu vánočních dárků a, e, nebo když si s manželkou kupujeme nový e, nábytek, a nebo když se staví silnice v nějakém městě, nebo když nějaká regionální vláda či zpráva něco dělá. Mohu vám říci, že si znám řadu prostředků, programů v národních e, jaksi rozpočtech, kde by se daly prostředky účinněji vynakládat, když vlastně se ztratí ze stovky euro 50 50 euro v různých dáv, jaksi odvodech, daních a tak dále. A z těch 50 euro by se dalo odvést 1 euro do Bruselu, tak by bylo možné 49 mál, 49 krát volat po lepším vynakládání prostředků, ale jedno euro z toho by Evropě pomohlo. To je ten problém s jednohlasností. Eh, je tady eh, to téma 5, eh, 7 a 5 plus 5, to, k tomu se vrátíme ještě v lednu. Bude potřeba si uvědomit, že naše programy vlastně nevznikají úplně stejně. Connecting, propojování Evropy, politika soudržnosti, Junckerův plán. My ty jakým způsobem bychom, bychom vlastně ty programy sjednotili, jakým způsobem bychom sjednotili jejich provádění pomocí jednotných pravidel. E, to je potřeba zvládnout tak, aby všechny tyto programy, které vznikaly na základě rozdílných e, mandátů, aby tedy je bylo možno zpravovat. Účet Brexitu jsou vlastně dva účty. Jeden jde do Londýna, to je účet Eh, který představuje závazky Britů až do 29.3.2019. Závazek eh, v MFF do 2020 a také potom eh, platby, které představují vlastně závazky i po roce 2020. A to už, to už to se, týk, to se týká důchodců a nejenom britských, ale i evropských. A, a e, to, to jsou evropští důchodci, kteří třeba pracovali v Británii několik let. Takže i po tom přechodném období nám budou strukturálně chybět 12-14 miliard. A když budeme potřebovat jednohlasnost, nebude možné přesvědčit členské státy, že aby tuto plnou částku nahradili. Ale opačně, když si řekneme, že Britové odejdou, tak je potřeba eh, vlastně krátit prospočet. to také si myslím, že není akceptabilní. Potřebujeme prostě nové peníze. Eh, pak se nabízí otázka, jak financovat Eh, nové úkoly bez toho, aby se uškodilo politice soudržnosti. Já se budu maximálně snažit, aby eh, nové úkoly eh, se podařilo splnit. A když dostaneme nové peníze, tak můžeme financovat i nové úkoly. Protože jestli nedostaneme další peníze navíc, tak budou ty stávající úkoly neboli politika soudržnosti důležitější potom se uvidí, co e, zbude pro obranu, jestli nám členské státy na to ještě něco přidají. A pak je tady problém Fondu pro rozvoj. Ten také je potřeba integrovat, ale to udělám pouze, když to nepůjde k tíži politiky soudržnosti. A tady musí, to musí být naprosto jasné, e, tedy, e, že tady rozpočet musí být jasný a pravdivý, ale je tedy jasné, že není možné nahradit veškeré ty ztráty rozpočtu eh, zavrněné Brexitem, eh, aby to šlo k tíži eh, politiky soudržnosti. vím, že nové úkoly máme vlastně zapotřebí asi ve výši 10 miliard euro, z toho tedy 10% 2, 2 eura. Elino, myslím, že máme stále evropské, evropskou odpovědnost, proto navrhuji Eh, abychom si eh, vlastně dali za úkol eh, vlastně odstavení té elektrárny. Ať už to bude, ať už to bude v rámci speciálního programu, jde o elektrárnu Ignalina, ale ne, nemohou tyto prostředky se stávat pouze z prostředků na politiku soudržnosti, kdyby bylo nutno tedy Ignalínu financovat pouze z politiky soudržnosti, tak ten součet by byl nula a e, politice soudržnosti by to v budoucnu velmi uškodilo. Co se týče a e, platby musí tedy být vypláceny e, podle doby splatnosti. Nemůžeme mít dluhy, ale zálohy, to znamená platby za účty, které ještě vlastně nevznikly, to není vhodné. Musíme být eh, přesnými dlužníky, platit přesně, ale měli bychom čekat, až účet dojde předtím, než platbu provedeme. Děkuji vám a přeji vám dobrý den. Thank you very much, Mr. Commissioner. Děkuji, pane komisaři, eh, děkuji vám, že jste mezi nás přišel a, a že jste přišel eh, s tím úvodním projevem a budeme se na vás opět těšit. Děkuji vám, kolegové, za pochopení. Bylo opravdu uh, důležité setkat se s panem uh, komisařem Ettingerem a pokusit se uh, vyjednávat o tom příštím zasedání s jeho výborem. Teď se dostáváme k hlasování. A budeme tedy eh, hlasovat podle eh, eh, paní Malčič a sice výroční zpráva o, o finančních aktivitách Evropské investiční banky. Chcete si vzít slovo, paní Malčič? Ne. Takže se dostáváme přímo k hlasování. Začínáme s kompromisem 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Kompromis 2.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 42. Eh, eh, Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 44. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 46. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 48. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto, ale ověříme. Pozměňovací návrh 48 ověřujeme elektronicky zahajuje hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se držel? Zamítnuto. Nyní eh, přicházíme k ústním pozměňovacímu návrhu k pozměňovacímu návrhu 61. Jsou proti tomu nějaké námitky? Proti tomu ústnímu pozměňovacímu návrhu ne. Takže budeme hlasovat o něm. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 64. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 64. Zahajuji hlasování. Končí hlasování. Kompromis 6. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. 73. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. A teď závěrečné hlasování. Končím hlasování. Eh, to je zahajuji hlasování. Končím hlasováním. Stanovisko bylo přijato. Blahopřeji paní Maletič. Takže tím, co jsme ukončili hlasování, a ještě eh, přejdeme k první výměně názorů k naší zprávě o posílení hospodářské, sociální a územní soudržnosti v Evropské unii. Sedmá zpráva Evropské komise. Zpráva byla vydána 9. října a je to klíčový eh, dokument v kontextu nadcházející eh, reformy eh, politiky soudržnosti pro nadcházející programové období. Vývoj Regi se rozhodnul zpracovat zprávu z vlastní iniciativy tak, aby předložil stanovisko parlamentu ještě před reformou. A pan Mark Julán byl jmenován zpravodajem dnes povedeme tedy prvotní výměnu názorů a nyní předám panu zpravodaji Julodovi, aby uvedl zprávu a potom dám slovo s jiným zpravodajům. V nadcházející debatě budeme moci vydat a signál k této sedmé eh, zprávě. A potom samozřejmě dá slovo komisi. Teď pan Julon. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych eh, jak všichni víme, eh, sedmá zpráva o soudržnosti je velice podrobná a rozsáhlá. Jsou tam podrobné analýze evropského financování, je tam spousta dat a přichází ve velmi strategickou eh, dobu. Právě před těmi eh, právními a rozpočtovými návrhy, jak pan komisař říkal, takže musíme eh, spojit některé signály o implementaci z posledních několika let. Dnes dopoledne jsme byli svědky různých otázek a tedy eh, aspektu politiky soudržnosti komisař Ettinger eh, zní velice eh, jistě, ale i sám na sní oběhlídky toho, co by se stalo, kdyby došlo ke škrtům. Víme, že politika soudržnosti má zásadní dopady pro eh, všechny v Evropě. Eh, člověk by mohl eh, litovat, že v zprávě komise chybí určitá témata. Nicméně jsou tam některé zajímavé věci v té zprávě. Například úspěchy politiky soudržnosti, snižování rozdílů mezi jednotlivými oblastmi v Evropě. Jsou tady eh, ovšem určité eh, znepokojivé zprávy o nezaměstnanosti a eh, nedostatečná konvergence v jednotlivých zemích. je tady určitá implikace, že politika soudržnosti musí i nadále se uplatňovat pro evropské regiony. A, a to je dobrá věc. Ta zpráva je pozitivní a má velice jasná doporučení k tomu, jak je eh, eh, třeba eh, tady něco radikálně zjednodušovat. Pak jsou tam některé věci, které bych chtěl říci k rozdílům v regiony v Evropě. Eh, některé eh, oblasti chudé, eh, to se může dokonce rozšiřovat v některých oblastech. A některé regiony jsou do značné míry uvězněné ve své situaci. díky konkurenci v nějakým příjmům a se mohou eh, dosahovat určitých úspěchů, ale ne úplně. Myslím si, že obecně bychom neměli se prostě držet jenom eh, deskriptivní analýzy eh, obecných bodů. Aby to bylo užitečné, tak ty signály musí být velice jasné. Přesné a, a zřetelné. musí se eh, zabývat konkrétními eh, zlepšeními. Věci v komisi se hýbají velice rychle a jsou eh, různé, různá možná uspořádání, pokud jde o používání další kritérií, k, kromě HDP, potom ex ante ustanovení vazby na evropský semestr ty různé věci, které přicházejí v souvislosti s, budoucí, s budoucností ESF a politika soudržnosti eh, s tímto souvisí. Parlament eh, se k tomuto musí vyjádřit. Jsem si jistý, že se všemi stínovými zpravodaji budeme schopni eh, rychle a užitečně eh, zapracovat eh, na textu k budoucnosti z politiky soudržnosti. Máme velice napjatý harmonogram. Pokud budeme mít přijít s návrhy ještě dříve než komise a doufám, že ta řada kolegů, eh, kteří eh, na tom budou pracovat, tak přispěje k tomu, eh, aby ta zpráva byla co nejužitečnější. Děkuji. Tak já teď trochu změním pořad účastníků, protože vysvětlím vám to, vysvětlím. Máme tady zástupce Evropské komise, kteří připravují nějaké informace, které se dnes právě pan Demichelis a pan Filip Montfort nám teď eh, dají desetiminutovou prezentaci eh, k eh, vizi komise o té zprávě pana Mikelisi. Máte slovo. Vážená paní předsedkyně, vážení poslanci, vážení poslankyně, děkuji za pozornost. V této zprávě je tolik informací, že se mi asi nepodaří úplně všechno vysvětlit během deseti minut. Zaměřím se proto na čtyři hlavní sdělení. Za prvé, Geografie Evropské unie se mění. Za druhé, sociální rozdíly přetrvávají. Za třetí, instituce jsou důležité. A za čtvrté, tyto politické koncepce fungují. Začnu teď prvním sdělením. Geografie Evropské unie se mění. Zpráva ukazuje, že v Evropě dochází ke konvergenci členské státy, země, zejména regiony ve střední a východní Evropě se přibližují, rozvějí se rychle. Nicméně stále ještě mají před sebou dlouhou cestu k tomu, aby zlepšili svou situaci z toho absolutního pohledu, ale jsou, ten, ten trend je správný. Na druhé straně ale e, dochází k divergentnímu vývoji v jiné části Evropy, zejména v zemích eurozóny. Eh, pokud se podíváte na ty mapy, které jsou tam, tak zjistíte, že třeba v některých částích Jižní Evropy se potýkají s problémy. A není to pouze Jižní Evropa. Jedná se o míru vzdělávání, o jejich průmyslovou specializaci, o koncentraci eh, výroby v některých upadajících odvětvích. A my tomu všemu říkáme, že to jsou země ve středně příjmové pasti. Ehm, jsou některé země, které nemohou ani eh, soutěžit s těmi nejlepšími, protože to nemají inovační kapacitu, ale nemohou e, soutěžit ani s těmi nejméně rozvinutými regiony, protože těm se zase nevyrovnají s e, ohledně těch e, cen, ohledně ceny lidské práce. Takže můžeme říci, že opravdu ta geografie se mění a proto by se měla příslušným způsobem změnit i tato politika soudržnosti, aby dokázala reagovat na tyto změny. Druhé hlavní sdělení je to, že nerovnosti a rozdíly stále přetrvávají. Hovoříme o tom, že se snižuje nezaměstnanost, to je pravda, ale to jsou všechno takové průměry. A pokud se podíváte na ty konkrétní situace a konkrétní čísla, tak zjistíte, že v Evropě je mnoho oblastí, kde jsou velké sociální nerovnosti, kde je stále vysoká nezaměstnanost, že ta čísla jsou stejná jako před krizí a že také míra zaměstnanosti žen je stále velice, velice nízká. Třetí sdělení. Instituce jsou důležité asi to není nic nového, ale možná eh, jste si všimli, že během posledních let začala komise věnovat mnoho pozornosti tomu, jak pracují instituce a jednotlivé orgány. Z toho důvodu také byl vytvořen speciální útvar pro podporu strukturálních eh, reform. Pomáháme těm zaostávajícím regionům, žádáme o lepší provádění, také jednáme třeba s některými členskými státy o tom, že by měli připravit plány reform své administrativní zprávy. To je taková oblast, která je stále důležitější a ve zprávě je velká část, kde se hovoří o tom, že opravdu je, mm, že, že ta míra institucí a administrativní zprávy je, mm, má, má vliv na eh, úroveň toho regionu. No a ten čtvrté sdělení je že tato politická koncepce funguje. Máme tam různé důkazy toho, že tato politika přispěla ke zvýšení HDP v mnoha členských státech. A také to funguje protože to je určitá politika, která pomáhá udržitelně a která vlastně pomáhala i během takových těch eh, temných eh, časů krize. Neměli bychom nikdy zapomínat na to jakou úlohu hraje tato politika, ale také bychom neměli zapomínat to, že efektivita této politiky vychází do velké míry z toho, jak funguje ta domácí politika. Je, to, je, je tam důležité, aby obě tyto politiky se pohybovaly stejným směrem. No a nakonec bych chtěl uh, říci eh, něco takového, hm, takovou jednoduchou myšlenku. Hmm my vlastně můžeme, ho, pokud se nepodíváme na ty různé rozdíly v eh, územích, eh, zejména na, těch, eh, na ty rozdíly v těch regionech nebo i v těch menších jednotkách než regionech, tak když se potom na tu situaci podíváme, tak můžeme také pochopit určitou nespokojenost v Evropě. Uh, Mm, pokud můžeme se podívat na rozdíly v, v venkovských oblastech, v městských oblastech, ale i třeba v těch, i v těch metropolitních oblastech eh, fungují nebo existují určité um, oblasti. Takže vždycky je důležité dívat se na ten teritoriální rozměr, pokud chcete chápat trendy, pokud chcete chápat eh, celý ten vývoj a pokud potom také chcete dobře Ehm, připravit nové politické koncepce. Myslím si, že už o tom říkal i pan Ettinger. Je důležité toto všechno pochopit, abychom vytvořili takové nové politické koncepce, které dokážou reagovat a odstraňovat tyto rozdíly. Děkuji. Pane Monfode, vy nechcete vystoupit, takže ti dávám slovo s tím zpravodajům. Nejprve paní Breso. Děkuji. Za prvé. Děkuji panu Žilodovi a doktorovi D, doktoru D. Mikelisovi za to, co řekli. A za to, že podali přehled situace budoucí politika soudržnosti bude ta první po celých desítkách let krize v Evropě a po analýze toho, co se během tohoto období dělo, je nezbytné plánovat budoucnost a nepůjde pouze o politiku konvergence mezi více či méně rozvinutými regiony, půjde o to dostat se pod kůži těm událostem během krize. Byla to krize finanční, ale vedla ke zničení ekonomiky tak, eh, jak ji známe a proto je potřeba tomuto porozumět a vrátit Evropu mezi konkurenceschopné ekonomiky. Situace se vinou krize zcela změnila a tato nová geografie Evropy nemusí být založena na příjmech, eh, ale jak vyplývá ze zprávy, a možná, že z toho shrnutí to nevyplynulo zcela jasně, týká se vlastně eh, aktuální situace v Evropě. Jedná se o hluboce zakořeněné trendy, které situaci mění. Co se týče pokroku a růstu, chceme-li dělat plány do budoucnosti, musíme také umět eh, zhodnotit, jak si stojíme teď po deseti letech hluboce zakořeněné krize, která byla v poválečné Evropě bezprecedentní. My jsme byli obětmi vlastně deseti let deflace eh, z Evropy jako podle <clears throat> učebnice ekonomie. Dopad na řadu oblastí byl drastický. V prvním kole tedy řeknu pouze toto, my o tom budeme hovořit ještě se zpravodajem. Ale myslím, že je také potřeba pochopit, co se děje v rozvinutých i rozvíjejících se oblastech Evropy. Eh, některé eh, oblasti jsou eh, mají eh, zhoršenou konkurenceschopnost po krizi a, a chybí jim eh, inovace a eh, pokročilý výzkum. Existují velké oblasti v Evropy s intenzivní výrobou, kde se vždy dařilo dobře, ale kde, když sečteme veškeré parametry, tak se přece jen ukáží slabiny ku příkladu. Eh, myšlenka, že potřebujeme politiku pro eh, všechny regiony Evropy se neomezuje jen na myšlenku povýšit všechny slabé regiony na úroveň těch bohatších. Eh, jde nám také o to zabránit tomu, aby bohaté regiony byly staženy do chudoby to je něco, a to je něco, co zmínili eh, oba zpravodajové, to znamená, že všechny regiony, včetně těch bohatých, eh, zažívají jistou polarizaci. Eh, hovořím o hornatých a vzdálených oblastech, které se vlastnostmi vzájemně liší ale krize a e, omezování nebo snižování veřejných dluhů vedly k určitému přiškrcení služeb. Podíváme-li se na hornaté a vzdálené oblasti, tak se většinou jedná o regiony, kde došlo ke zvýšení eh, chudoby, kde začaly mizet služby a kde ve městech, zatímco ve městech zase jsou eh, strukturální eh, problémy. Evropa byla znovu vybudována po válce velice spěšně eh, města, která byla zničena, se podařilo vybudovat eh, znovu, ale to už je 70 let na zpátek a tato narychlo nově vybudované, eh, vybudovaná města, která musela poskytnout bydlení pro mnoho lidí, ta teď stárnou. Chybí tam slušné, slušné služby a Eh, potřebují mnoho investic. Eh, to je další důležitá věc. A já si skutečně myslím, že v rámci toho eh, vlastně krátkého časového rozvrhu, který má zpravodaj k dispozici, je potřeba se zaměřit i na toto, protože potřebujeme zdroje, ale musíme se také zabývat těmito rozdíly a snažit se vnést eh, flexibilitu do politiky soudržnosti podle různých eh, oblastí. Digitalizace není užitečná úplně pro každého, protože se nepromítá úplně stejně do městských a do venkovských oblastí, podobně jako je to u jiných eh, politik, takže je třeba přijít s flexibilnějšími ustanoveními, abychom dosáhli cílů, které jsme si stanovili. Existují i problémy, co se týče eh, schopnosti zasáhnout na místní a regionální úrovni. Je potřeba udělat víc, než jen poskytnout technickou podporu. Musíme spolupracovat s členskými státy na tom, aby regionální a místní samozprávy byly v budoucnu lépe schopny reagovat na eh, výzvy. Můžeme proto využít experty a můžeme i poskytnout eh, eh, kurzy, které by lépe vyhovovaly potřebám regionu. A e, konečně je potřeba také e, hasit krize, e, které vznikají vinou nedostatečných příjmů. Protože z toho vyplývají strukturální problémy potřeby třeba eh, flexibilní pracovní doby. Jak to vidíme v Německu, tam je řada nových pracovních míst, ale jsou třeba jen, eh, ale, ale jsou třeba eh, jsou to třeba jen málo placená, nízkoplacená místa, anebo jde o pracovní místa na dobu určitou. A zdá se, že to už je považováno za normální situaci. Eh, předsedkyně, upozorňuji na čas. Ano, já již budu končit. Je prostě řada pracovních míst, eh, která jsou málo placená. A jsou charakterizována nízkým pokrytím chceme-li zvýšit konkurenceschopnost, vede to často k snižování počtu pracovních míst, což je na rozdíl od toho, co potřebujeme. My potřebujeme růst a konkurenceschopnost a dobrá pracovní místa společnost, která se bude stále automatičtější, mechanističtější, mechaničtější, robotizovanější, v té se možná nebude snadno žít. Děkuji. Dále další stejný zpravodaj, pan eh, Tomašič. Paní Tomašič. Eh, Iznimno mě je drago, že je i Evropská komisia, to je pověrená. Ano, děkuji za slovo, paní předsedkyně. Jsem velice ráda, Jsem velice ráda, že eh, se zabýváme tímto tématem. Musíme se zaobírat také otázkou nedostatku důvěry místních orgánů vůči centrálním orgánům. Nikoga nezapostaviti, te podupirati. Um, Neměli bychom nikoho opomíjet a neměli bychom také zapomínat na strukturální reformy. Takže je důležité, aby se ty regiony nedostávaly do určité pasti, aby ty investice, je důležité, aby ty investice se dostaly na stejnou úroveň, jako byly před krizí. Tak se teď zamýšlíme nad budoucností Evropské unie, bereme v úvahu demografické změny, ty geografické změny. A také usilujeme o ekonomickou konverzi, musíme brát v úvahu boj se změnou klimatu. V některých regionech Mm, dopadla globalizace pouze negativně. Přinesla tam pouze ty negativní jevy. Často tam v těch regionech lidé přicházeli o práci, nebyli schopni nějakým způsobem transformovat eh, místní průmysl. Takže tyto regiony potřebují pomoc, aby mohly vytvářet nová pracovní místa a aby mohly provádět strukturální reformu. Regiony musí modernizovat eh, svou ekonomiku a vytvářet hodnoty. V současnosti e, máme pouze málo regionů v Evropě, které by mohly sloužit jako dobrý příklad. Potřebujeme více investice, více investice také do digitalizace a informačních technologií. Rovněž je důležité podporovat investice. V některých regionech dochází k velkému exodu obyvatel ale na druhé straně zase některá města čelí velkému přílivu obyvatel. Mezi nimiž jsou i migranti nebo zkrátka lidé, kteří hledají lepší budoucnost. Míra nezaměstnanosti je velice vysoká, zejména mezi mladými lidmi. Pak je zde ještě další výzva, které čelí mnoho členských států. A to je nutnost strukturálních reform. Je zapotřebí více investic. V sedmé zprávě o soudržnosti se říká, že musíme zdůraznit propojení mezi politikou soudržnosti a ekonomickou zprávou v Evropské unie, abychom podpořili růst. Děkuji. Další mluvčí, pan van Miltenburg. Děkuji, jsem velice rád, že chci říct, že tato zpráva je kvalitní a že tam také eh, hovoří o možnostech, jak podporovat kohezi, zejména v těch eh, hraničních, příhraničních regionech. Nezaměstnanost je stále ještě na těch hodnotách jako vyšší, než byla před krizí. Potřebujeme rovněž eh, vytvořit možnosti pro takový přeshraniční pracovní trh v hraničních oblastech. To je věc, kterou bych určitě chtěl rád, aby se objevila i ve zprávě pana Žoa. Je jasné, že v určitých oblastech chybí investice. Týká se to investicí, dovedností, digitálních dovedností, infrastruktury, energetické účinnosti, obnovitelných zdrojů a nízkouhlíkové dopravy. Potřebujeme snižovat emise z dopravy. Myslím si, že zejména na to období po roce 2020 eh, je třeba se na to zaměřit. Mm, politika regionální, v té politice region, regionu se nemůžeme zaměřit úplně na všechno, je důležité vybrat si několik oblastí. Tato zpráva podle mého názoru velice jasně říká, že je důležité provést strukturální reformy. Teprve poté můžete mít růst, teprve poté může dojít ke kohezi v Evropské unii ty strukturální reformy jsou opravdu zapotřebí jako sůl. Pokud se třeba podíváte na stranu 138, tak tam je taková hezká tabulka, která ukazuje efektivitu vlády ve všech členských zemích. A podívejte se, jaké jsou rozdíly mezi roky 1996 a 2015. Vidíme, že Rumunsko a Bulharsko jsou stále na chvostu že jsou stále na těch dolních příčkách. Myslím si, že je to zajímavé, po té, co jsme navštívili Sofii v Bulharsku nebo i Kluž v Rumunsku, tak se na to můžeme podívat, můžeme se z toho poučit. Nelze pokračovat s politikou soudržnosti a investovat tolik financí do zemí, jako je Bulharsko, i po roce 2020, když ta země eh, nedodržuje ty, ta, ta doporučení, to znamená eh, daně mm, nebo ty, ty reformy. Je jasné, že ta země zkrátka musí něco učinit, nemůže takto pokračovat dále. Takže za prvé provejte strukturální reformy, za druhé provejte doporučení pro svou zemi. A pak tam musí být dobrá zpráva, protože by bylo pošetilé špatně vybírat daně a místo toho žádat eh, ty chybějící peníze z Evropské unie. To je naprosto jasné a já to také takto vysvětluji svým voličům. Takže potřebujeme za prvé strukturální reformy, za druhé strukturální reformy, za třetí strukturální reformy. Děkuji a nyní za zelené pan Rope. Prosím. Děkuji, eh, paní předsedající ta zpráva o kohezi, to je opravdu dobrá, to je opravdu dobrý dokument. Ale jsou tam také statistické údaje, které nám, eh, které v nás vyvolávají obavy. Na jednu stranu je dobré, že eh, se snižují eh, rozdíly mezi jednotlivými regiony a celková úroveň jde nahoru. Hospodářský růst je samozřejmě velmi důležitý, ale eh, vidíme tady také určitá data statistická. V letech 2020, eh, tedy 15 až 20, ten HDP díky, rostl díky produktivitě, ale zaměstnanost v příslušných regionech klesla. A v mnoha regionech je to také tak, že hrubý eh, národní produkt eh, na hlavu, eh, pardon, hrubý domácí produkt na hlavu nedosáhl úrovně ještě před krizí. Občané hodnotí tu politiku soudržnosti. Jak to dělají? Já si myslím, že úspěch politiky soudržnosti lze poměřovat vůli občanů zůstat ve svých regionech. Když se podíváme na ta data, můžeme skonstatovat, že v mnoha těchto regionech hlasují občané eh, nohama. Jinými eh, slovy jdou do bohatších regionů, kde eh, doufají ve větší možnosti. Já jsem přesvědčena o tom, že musíme přesvědčen o tom, že musíme hledat důvody, proč lidé odcházejí z regionu. A potom můžeme také eh, posuzovat úspěch nebo neúspěch politiky soudržnosti. Já doufám, že eh, pan zpravodaj se ještě eh, zaměří na hledání těchto důvodů a nejenom na podávání pozměňovacích návrhů. Děkuji vám říká paní Amáto. No, eh, k několika věcem eh, k v této zprávě. Myslím si, že jsou tady zásadní eh, rozpory. Na jednu stranu se říká, že je to významná evropská investiční politika, 8,5 investice evropských veřejných prostředků. V některých zemích je to až 50 a Víme, že to přispívá k evropským veřejným statkům, ale na druhou stranu vidíme, že celkové procentuální investice HDP sotva eh, vzrostly. V sedmé zprávy se eh, vůbec nereviduje článek 23. A další evropské politiky. Jak? tomu mohlo být podle nařízení. Myslím k tomu, eh, co se stalo minulý rok ve Španělsku a v Portugalsku, eh, neexistují žádné sankce. Já doufám, eh, že tohle proběhne včas, tak abychom mohli jako zákondárci se k tomu jasně postavit. Eh, abychom řekli, že jsme proti používání ekonomické makrokondicionality. Komise ignoruje naše názory, takže doufám, že zcela naposledy tady eh, bude eh, takový ten, takovýto problém vazby mezi evropským semestrem a politikou soudržnosti tím, že se zbavíme zbytečných pokut pro regionální a místní e, příjemce a orgány, protože e, politika soudržnosti nespůsobuje e, dluhy, ale expanzionistické investice je třeba se ještě nad tím podrobně zamyslet, až bude návrh zprávy, zejména pokud jde o nezaměstnanost mládeže a odchod lidí z regionu. Eh, během této první výměny bych řekla, eh, že ten eh, reflexní dokument a zpráva o soudržnosti obě zdůrazňují, že je tady jsou tady omezení hospodářského růstu. Je třeba zdůrazňovat Eh, budování administrativních kapacit. A já tady docela jistě souhlasím eh, s tím, že je zlepšit efektivitu veřejné zprávy, ano. A pomoci občanům. Takže je tady potřeba reform. I fiskálních opatření. Ale nezavádějme tady další podmínky které jdou akorát proti eh, eh, příjemcům privatizace strukturální fondy, no, jako u nás to eh, má vzdělávání, zaměstnanost. Nejenom je to sociální, sociálně špatné, ale ne překonává to ty obrovské mezery. Děkuji, nevidím, že by se chtěl slovo vzít ještě někdo další. A pardon, pan Novakov, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Nejdříve bych chtěl poděkovat panu eh, Žuovi za dou práci a za to, že je tak eh, nasazen při přípravě této operace. Myslím si, eh, že ten výsledek bude tak důležitý jako vždy. Neřekl bych, že sedmá zpráva o politice soudržnosti je zaměřená jedním směrem nebo jiným. Někde je kontroverzní, někde eh, přináší výsledky a konkrétní návrhy. Možná by tam bylo eh, lepší eh, dát tam z těch konkrétních návrhů. Ale doufám, že k tomu se ještě dobereme. Pokud je o budoucnost politiky soudržnosti, musíme změnit některé věci. Můžeme se vzít po naučení z minulosti. Možná, že bude eh, třeba se zaměřit na úroveň nad 3, eh, vybrat si jiná kritéria pro eh, způsobilé příjemce, proč se nezamyslet nad konkrétními doporučeními pro jednotlivé země a tak dále. Ale až začneme věřit ty konkrétní případy, měřit ty konkrétní případy, tak si musíme říct jasně něco, některé věci. Tady to eh, nám eh, nekreslí úplný obrázek. Jedna z těch eh, zemí, které tam docela dobře, byla zmíněna. Říká se, je tam nedostatečný výběr daní. Bulharsko by jednoznačně mělo pokračovat ve svých. Rozpočet je v přebytku, včetně výběru daní. byli jsme svědky během několika, během několika našich návštěv delegací v Bulharsku, že je to jedna ze zemí, které používají evropské fondy docela dost a ty výsledky eh, jsou docela jasné. To je ještě eh, navrh k těm konkrétním doporučením. My jsme nikdy nepřeskočili také 3% eh, rozpočtového rozpočtu a, a přísně se jako země tohoto držíme. A všechny vlády eh, se tohoto drží. co některé eh, země tohle nedělají vůbec. Neříkám, je to dobrá zpráva, je jako eh, základ, a není to Bible. Takže při závěrech budeme muset mít na paměti širší perspektivu. Děkuji, pan Howard. Děkuji, paní předsedkyně. Během Evropské unie byla politika a soudržnosti jedním z velkých úspěchů eh, celé Evropy a neměli bychom to eh, podceňovat, ať už eh, teď jsou krátkodobě jakékoliv obtíže. Ovšem otázkou je, jak bude tato politika pokračovat do budoucna, aby plnila své cíle. Vítám to, co k tomu řekla komise a komisař Ettinger. Jedna věc eh, je zásadně, eh, zásadní pro budoucnost a sice, jak eh, důležité regiony v Evropské unii budou tedy zapojené do politiky soudržnosti a jak budou přispívat. Za prvé, v bohatých oblastech je těžké být chudý. A v každé bohaté oblasti je nějaká oblast sociální deprivace a chudoby, kterou je třeba řešit a, a Evropská unie pomáhá buď regionálním a, orgánům řešit tyhle e, věci. Takže to bude důležité. Ty regiony je třeba i nadále angažovat, protože mohou přispět na širší úrovni na budování e, nějakých kohezních sítí, e, které pomohou méně zámožným regionům rozvinout obchod a pokračovat v obchodu s, dalš- s bohatšími oblastmi v Unii. A to eh, znamená chytřejší přístup k eh, politice infrastruktury, která je tak často eh, hnacím motorem soudržnosti. A je jasné, že digitální vazby fyzické, se rozvíjejí více než fyzické vazby, než infrastruktura v minulosti. A za druhé, zvyšování schopnosti eh, čerpat v oblasti, eh, jako je zaměstnanost, politika zaměstnanosti. To eh, slyším neustále od orgánů, které chtějí nebo které se v tom angažují. To znamená usnadňovat to, odbyrokratizovat to, ale přesto zachovávat určité pojistky. To budou důležité věci k řešení takových otázek, jako je nezaměstnanost. A potom za čtvrté, já jsem zde dnes zasedl s, s komisařem eh, Ettingerem ve 4 hodiny ráno a dosažení kompromisu bude opravdu těžké a chytré financování určitě bude součástí tohoto. Kdokoliv si eh, myslí a možná, že je to takové, takový negativní závěr, ale je to opravdu výzva, která to zůstává. Když, se budeme, když, když budeme chtít prostě větší daně a víc zdrojů, tak abychom zajistili eh, efektivní eh, politiku soudržnosti, tak to je iluze. Určitě budeme muset eh, používat více chytřej finanční nástroje než granty, než dotace. Na tím se musíme zamýšlet. Ale věřím, že budoucnost bude i hm, nadále úspěšná pro v politiku soudržnosti a těším se na výsledky. Děkuji, pan van Nistelrooy. Já se ještě chtěl vyjádřit. Jenom stručně. Přednání s panem komisařem a pro rozpočet eh, bychom se měli pokusit se eh, zaměřit na konkrétní věci. Tohle je poměrně obsáhlá zpráva. Eh, stejně jako vaše zpráva o teritoriální spolupráci o přeshraničních aspektech. Někteří z poslanců eh, o tom také hovořili. Takže je tady eh, spousta věcí, ale jsme schopni nad tím nějak přemýšlet v tom smyslu, že naše sedma a eh, zpráva o soudržnosti by mohla být dalším krokem k nařízení. Už tady máme určité stavební kameny a vaší zprávy a paní Westfal a podívejme se znovu na tu sedmou zprávu o soudržnosti a zjistíme, kde by mohla být přesnější. Velké nebezpečí té sedmé e, zprávy v výboru e, RIGI je, že tady bude 12 e, pozměňovacích návrhů a začneme, jako kdybychom nepracovali celé období. Já jsem byl zpravodajem pro 63 a Potom se budeme zabývat partnerskými dohodami mezi komisí a členskými státy a regiony. A potom eh, stavební bloky a zjednodušování. Takže ta největší chyba, kterou, eh, které se můžeme kdy dopustit, je zdvojnásobit nebo strojnásobit všechno. Takže určitým způsobem Možná, že si o tom můžeme pohovořit na koordinátorech. Ehm, prostě neměli bychom eh, tady eh, se snažit o nebetečné cíle v každém směru. Ale vzít eh, vážně Tinkerovy signály z dnesního dopoledne. Je tady příležitost a mm, můžeme pracovat teď jenom na jedné zprávě. Velké zprávě, než přijde nám FF. Je to tahle zpráva, si myslím. Úplně to zapadá do toho plánu. Aby tam eh, prostě bylo to nejlepší na leta 2014 až 2020. abychom mohli vést nezbytné debaty. Jejich výstupy by mohl převzít regulátor a komise. Tedy. ale neměli bychom jít do větších a větších podrobností. Protože to by eh, mohlo dostat politiku soudržnosti do širší eh, politické debaty na plenárce. Musíme eh, se pohybovat určitým směrem. A musíme tlačit na modernizaci, možná, že to je to správné slovo. Otázka je tedy, jak jaký typ zprávy eh, napíšeme. Možná, že pan zpravodaj by si tohle eh, mohl vzít k srdci. Děkuji. Nevidím, že by ještě někdo se chtěl vzít, jsem eh, si přihlásit pan Demikelis, pan Monfort. Chcete nějak reagovat? Ano, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Jenom dvě velmi stručné připomínky. Za prvé debata o strukturálních reformách nebo o reformách obecně. Já mám ten dojem, že doba, kdy politika soudržnosti eh, existovala v nějakém paralelním vesmíru, nezávisle na to, co eh, se dělo v semestru, eh, skončila. Ovšem skutečná otázka, a když hovoříme o reformách, je o jakých reformách hovoříme. Zdá se mi, že na tom je třeba trochu zapracovat. Jsou to reformy, eh, eh, jejich cílem je, aby se ty peníze dobře vynakládaly, administrativní schopnosti a tak dále. Jsou to eh, reformy, které už jsme řešili mechanismem ex ante kondicionality, tak aby ty investiční mechanismy byly efektivní, anebo jsou to širší reformy, které nesouvisejí s fungováním politiky. Takováhle debata je nutná, tak abychom z té politiky neudělali eh, zdroj eh, eh, toho testání členských států za to, že nedělají politiku, která nesouvisí s cíly této politiky. V této debatě o rozpočtovém rámci Je tady silná dichotomie mezi eh, soudržností na jedné straně a investicemi na druhé straně. Eh, soudržnost eh, spočívá v investicích. To není oddělené od toho, co by Unie měla dělat v oblasti dopravy, klimatických změn, životního prostředí, sociálního začlenování a tak dále. Tohle právě ta politika dělá a to na to ta zpráva ukazuje. Ovšem odlišné je, a to říká to velmi jasně, že ta volika má jiný eh, systém řízení. je, jinak než, eh, je jiná než eh, ty centralizované instrumenty. Ale řeší to tež, řeší evropské priority. Důležité je zbavit se dojmu, že politika soudržnosti je nějak jiná než, eh, od, a liší se od těch důležitých debat, eh, které vedeme na jiných fórech o prioritách evropského rozpočtu. A poslední je jasné, že eh, cokoliv můžete udělat ke nezrychlení své práce je důležité, protože tu debatu ovlivníte teď v nadcházejících dvou, třech měsících předtím, než komise si vyjasní své návrhy a předloží je na konci května. Děkuji. Děkuji. Eh, pan Jean, chcete si vzít slovo? Ano, rychle. Paní předsedající, děkuji zpravodajům, kteří se vyjádřili a i ostatním kolegům, kteří poskytli své názory a řekli mi, které priority by bylo dobře do zprávy zapracovat. Jsem eh, za ty vstupy eh, vděčný, těším se na spolupráci, děkuji panu De Michalisovi za jeho prezentaci i za harmonogram. Bude potřeba postupovat rychle. Ale dohodli jsme se, že je to příležitost vyslat jasný signál, přijít s novými myšlenkami, napravit eh, chyby, jak obecné, tak i detailní, takže spolupráce bude zapotřebí a já jsem vždy otevřen s kýmkoliv hovořit na téma těch myšlenek, o nichž byla řeč dnes dopoledne. Děkuji. Ta myšlenka, že výbor Regi má připravit zprá- tu zprávu ještě předtím, než dostaneme zprávu na víceletý finanční rámec, je důvodem, proč vlastně eh, máme výměnu názorů na ještě před návrhem zprávy, eh, která bude v únoru 2018, eh, pozměňovací návrhy do konce únoru a hlasovat eh, ve výboru REGI se potom bude v dubnu. Což znamená, že stanovisko výboru REGI bude vycházet ze závěrů sedmé zprávy a rozhodnutí, potom ke konci dubna. Tak tedy vypadá náš harmonogram a doufám, že zpravodaj a stínoví zpravodajové věnují veškeré své úsilí a my všichni se zájmem podpoříme přípravu této zprávy. Děkuji vám tedy za tuto debatu. Tak tedy vypadá harmonogram a teď budeme pokračovat eh, s naším bodem s dalším bodem na pořadu jednání a to je bod různé. Má někdo něco pod bod různé? Nemá. Proto vám chci připomenout, že naše další schůze bude ve čtvrtek 7. prosince v 9 hodin ráno a budeme mít celý den. A já teď končím veřejnou část našeho zasedání a chci vyzvat ty, kdo se účastní práce koordinátorů, aby zůstali zde v sále a budeme pokračovat zasedáním koordinátorů. Děkuji vám, končím zasedání výboru REGI.